Vážení kolegové, jsem velmi ráda, že jste se usadili. Máme trošku spoždění. Domnívám se ale, že bychom měli v principu dodržet časový rámec. Jak jste tedy pochopili, když jste se dívali do programu, tak jsme se sešli nyní do zvláštního zasedání a budeme eh, hovořit nejenom tedy o rozpočtové disciplíně, ale také o eh, sociálním růstu, zaměstnanosti a podobně. Eh, máme velikou čest, že jsou s námi dva komisaři. Dám jim slavo za chviličku. Je zde pan komisař Levandovský, který drží eh, v ruce řízení Eh, rozpočtových otázek a potom je zde také eh, pan komisař Hán, který se zase zabývá eh, vydáváním peněz a také reformou strukturálních fondů, což zajímá mnohé regiony a teritoria našich členských států. Chceme tak vyrovnat nerovnovážný vývoj v regionech a také Eh, další. Pan eh, prezident Van Rompuy na plenárním zasedání již řekl, že mezi evropským eh, rozpočtem a rozpočty národnímu eh, rozpočty se hovoří stejnými výrazy o různých záležitostech. Pan Van Rompuy hovořil o evropském rozpočtu jako rozpočtu pro investice. Nevíme, zda tomu skutečně také je. Ale je to rozpočet, který eh, se tedy eh, rozděluje a spojuje také na základě určitého eh, národního klíče. Je to však rozpočet relativně nízký ve srovnání s rozpočty členských států. Je velmi důležité, abychom pro účetní rok 2012, tedy pro evropský eh, semestr, dokázali spolupracovat na institucionálních úrovních. Eh, to, co Brusel v úvozovkách dnes vyžaduje z rozpočtu národních států, je dáno právě eh, těmito rozpočty, ale nehovoří se tedy o jednotlivých strategiích. Eh, hovoříme samozřejmě velmi často o zadlužení eh, evropských eh, států. A e, samozřejmě, e, co se týče e, úspor a rozpočtové disciplíny na evropské úrovni, hovoříme také velmi často o velké nezbytnosti mobilizace těchto prostředků a toho, co je nezbytné. Ještě než dám slovo panu komisaři Levandovskému, chtěla bych se zmínit ještě o tom, co také padlo na plenárním zasedání víme, že potřebujeme spolupráci na evropské a národní úrovni. Hovoří se také o určitých návrzích eh, vytvoření nových jednotek. A pokud bychom chtěli být skutečně efektivní v naší spolupráci, v tom, co musíme na parlamentní úrovni dělat a především v kontextu kontrole na parlamentní úrovni, tak bychom ehm, si měli vytvořit celou řadu meziparlamentních konferencí a každý eh, pak na své úrovni také musí provádět eh, parlamentní kontrolu. Eh, musíme tuto kontrolu provádět v tom smyslu, eh, že bychom měli stanovit přesně obsah ročních a výročních eh, zpráv a na národní úrovni eh, také musíte stanovit národní principy, které by měly být koordinovány. Hovořím velmi dlouho a proto velmi rychle předám slovo panu komisaři Levandovskému, aby nám poskytl určitý úvod a potom předám slovo dál dále. Chairman, thank you for your invitation. Paní <clears throat> předsedající, já vám děkuji za pozvání. Já se tady stále cítím doma a souhlasím s vámi. Když porovnáváme vnitrostátní rozpočty a evropské rozpočty, ale je možné mezi nimi vidět i rozdíly. Je pravda, že máme deficit. Eh, ten eh, evropský rozpočet je nevyrovnaný, ale je ze své povahy víceletý. A to je dobré, abychom mohli dosáhnout víceletých rozpočtů, hlavně v regionálních politikách, jak jsme s tím začali v 80. letech, a také má investiční povahu. Vím, jaká je úroveň investic v národních rozpočtech eh, země, kterou znám nejlépe, to znamená rozpočtu polského, asi 5 a je snadné vlastně eh, spočítat, kolik peněz jde z evropského rozpočtu vlastně do investic. A to je relevantní i pro debaty, jak posílit růst, eh, tvorbu zaměstnaneckých příležitostí a konkurenceschopnost pro Evropu. Všichni asi souhlasí s tím, že Evropa zoufale potřebuje nový příběh, aby odrazila tu rostoucí vlnu skepticismu. Eh, s tím eh, starým příběhem mírové dividendy už eh, vystoupit nemůžeme, ten už je za námi. A i když vlastně konsolidovaná síla Evropy jako globálního hráče není dostatečně emocionální, musíme Eh, přemýšlet o tom, jak tu krizi vyřešit. Jestli poskytneme sadu nástrojů pro řešení krize Evropy, nebo jestli se nám to nepovede. A eh, efektivita bude dobrým příběhem pouze pro současnou Evropu, eh, ne pro Evropu ani minulosti, ani budoucnosti. Vítám vyváženější přístup k ekonomickému mixu Evropy v současné době než eh, jak to bylo v roce 2001 až 10. Eh, Tehdy eh, se politika hlavně řídila heslem šetrnosti a úspor. Nyní jsme přišli s mnohem vyváženějším přístupem a pokoušíme se o prorůstovou a investiční fiskální konsolidaci. Konsolidace jako taková by nestačila, my se pokoušíme maximálně využít všech nástrojů, které máme k dispozici k propagaci inovací a investic, zvlášť co se týče dramatické úrovně nezaměstnanosti ehm, u mladé generace, které se říká v Evropě ztracená generace. Proto je lépe se dívat na evropský rozpočet eh, vyváženě v tom klimatu Uh, úspor a šetření. Protože evropský rozpočet představuje skutečný, skutečnou sadu nástrojů, je zde byč i cukr. Uh, ten byč byl uh, použit nedávno, sice na úkor Maďarska, jde o platby na příští rok. Jde o prototyp jakéhosi pozastavení. A potom existuje ještě několik typů byčů v našem uvažování o budoucnosti, ale máme i ten cukr. E, nejedná se jenom o e, rozvahu, o bilanci, ale je, jde i o další e, části evropského rozpočtu, to, co se nabízí pro záchranu Evropy a pro eh, státy mimo eurozónu. To, co už se použilo v minulosti pro eh, Maďarsko, Lotyšsko a Rumunsko. A stalo se to součástí i záchranných balíčků pro Irsko a Portugalsko. Ale ještě k tomu přistupuje, a je třeba dobře chápat povahu evropského rozpočtu, je možné využití strukturálních fondů které by mohly multiplikovat eh, investice a eh, zvyšování pracovních příležitostí v Evropě. Nám se v Evropě eh, zvyšuje nezaměstnanost mladých Španělsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovensko a můj kolega Johannes Hahn za chviličku se k tomu také vyjádří a řekne nám, co bude v tomto směru prioritou parlamentu. Prosím, promiňte, prioritou eh, Evropské komise. Teď tedy máme téma zaměstnanosti a budeme se chystat přeprogramovat strukturální fondy tak, abychom neplýtvali penězi, neplýtvali projekty, ale naopak podpořili růst a pracovní příležitosti. My jsme k tomu připraveni a už se to realizovalo ve směru k zemím, kterým se dostalo finanční pomoci, Portugalsko, Irsko a především Řecko. Eh, jsme ochotni zvýšit eh, koeficienty kofinancování více než 5 z evropského rozpočtu až do, nebo až do 90, 95 z evropského rozpočtu, eh, abychom pomohli těmto zemím. Eh, a co se týče bank a finančních institucí, eh, i tedy tolerujeme určitou státní podporu. Jsou možnosti a já vám je, Johannesi, mohu vyjmenovat, jak podpořit malé a střední podniky tím, že jim poskytneme provozní kapitál nebo přístup k úvěrům a měli bychom ověřit ochotnu soukromých trhů a eh, mohli by i eh, dluhopisy na investice do projektů, což není to tež, co eurobond, eurobondy, a chceme tedy se přesvědčit, jestli by reagovali pozitivně eh, trhy, eh, trhy, které fungují v oblasti dopravy a energetiky, eh, které trpí nedostatkem dlouhodobého financování v Evropě, ale na to potřebujeme dobrý evropský rozpočet pro budoucnost, dobrý, to by představovalo asi 1% HNI, což je mnohem což je méně, než byly rozpočty 93 eh, až 99, to bylo 1,18 Nyní eh, do roku 2013 je to 1,06 HNI a plánujeme eh, zamrznutí rozpočtu, bude to představovat asi 1 na platby. Je to tedy, je to tedy šetrný rozpočet, který je kombinován s vyváženým přístupem k ekonomickému mixu v Evropě. Jsou to skutečná, eh, skutečné nástroje pro podporu růstu a pracovních příležitostí i s pomocí strukturálních fondů. A také se snažíme snažíme pomoci eh, venkovu Evropy. Eh, překročil jsem asi Eh, svou řečnickou dobu, ale nebylo mi řečeno, jak dlouho mohu mluvit. Děkuji a hned eh, předám slovo panu komisaři Hánovi a prosím, eh, abyste také dodržel časový limit, tak aby členové parlamentu měli možnost se také dotazovat. Děkuji, paní předsedkyně. úvodem. Politika eh, soudržnosti je vlastně eh, prorůstová politika samo o sobě. Již historický úkol eh, politiky soudržnosti spočívá v vyrovnávání rozdílů mezi regiony. A to je tedy podstata pro politiky růstu. Jde o to stimulovat znevýhodněnější regiony tak, aby silněji rostly a aby doháněly doháněli nebo se dotahovali na silnější regiony. To znamená, regionální politika, politika soudržnosti byla odjak živa prorůstovou politikou a upřímně řečeno, já bych do budoucna mluvil mnohem raději o prorůstových fondech než o fondech soudržnosti či strukturálních fondech. To vše zní trochu te- příliš odborně nebo eh, uměle eh, těmi eh, prorůstovými fondy velmi dobře popisujeme, k čemu slouží. Já bych chtěl svůj projev rozdělit do dvou částí a chtěl bych také využít příležitosti a říci, co jsme dosud učinili v reakci na krizi, protože mnohdy je nám vyčítáno, že strukturální politika, právě ta růstová politika není dostatečně pružná. My ale jsme pružní, protože jsme to společně s členskými státy pokud iniciativa vzejde od členských států a je námi podpořena, pak jsme to reagovat, eh, přizpůsobovat operaty, operační programy a také eh, reagovat eh, velmi rychle na nové výzvy. A nezapomínejte, ty operační programy, které jsou nyní realizovány, byly vyjednány do značné míry v letech 2005-2006, kdy svět vypadal zcela jinak a tudíž je nyní zapotřebí reagovat a modifikovat pro projekty a programy. To není přiznání si eh, viny anebo eh, špatného úsudku, ale je to eh, nutnost reagovat na nedobrý vývoj a Každý by měl umět anticipovat, předvídat eh, nové skutečnosti a vyvozovat z toho závěry. Pro ilustraci, pouze v posledních 12 měsících jsme v oblasti regionálního fondu a fondu soudržnosti, kde jsme kde máme celkem 345 programů, eh, tak jsme přesně polovinu, 171 z nich eh, modifikovali, upravili. A přitom eh, bylo 6,3 miliard eh, eur nově Eh, disponováno s těmito penězi 6,3 miliard eur na návrh členských států. Eh, my eh, jsme mm, tak učinili ve 20 ze 27 členských zemí a na krizi jsme reagovali i v tom smyslu, že v roce 2009, ale i poté v roce 2010 jsme podíl zálohových pladeb navýšili a tehdy jsme předčasně eh, napumpovali eh, eh, do trhu 7 miliard eur, abychom se tak postarali o likviditu a mm, zabránili nedostatku. Také jsme v uplynulých letech navýšili sazby kofinancování v členských státech až na 5 10 95 a v loni navíc vzhledem v loni jsme e, rovněž investovali asi jednu miliardu do e, několika členských států, a to předčasně. My jsme také modifikovali naše pod in verschiedenen Märkten hilf... E, my jsme také modifikovali určité úpravy revolvingových fondů, zejména v, ku prospěchu malých a středně velkých podniku. A nyní jsme také zjistili, že i takzvaný working capital eh, neboli provozní kapitál má nárok na eh, naší podporu a nyní pracujeme společně s radou na vývoji takzvané, eh, takzvaného mechanismu sdílení rizik. A před časem jsme na základě iniciativy předsedy Barosa v těch osmi zemích, které jsou nejvíce eh, zasažené eh, nezaměstnaností mladých lidí, jsme vyslali akční týmy odborníků, aby posoudili, jaká by byla eh, možná realokace prostředků, abychom mm, vyrovnali určité deficity nebo problémy. Takže stalo se eh, tady již mnohé. Eh, učinili jsme toho mnoho, ale samozřejmě přijde i na členské státy, jak eh, naloží s těmito prostředky. A je mm, poněkud s podívem, že v oblasti sociálních fondů je čerpání, dokonce o něco slabší než e, čerpání prostředků z regionálního fondu, protože z logiky věci by vyplývalo, že v době napjatého trhu práce bude právě sociální fond mm, využíván eh, více. Když se podívám na země, které by to potřebovaly nejvíce a tam je právě to čerpání nejmenší, tak eh, začínám pochybovat o tom, zdali skutečně jsou využívány ty možnosti, které Evropská unie ehm, dává k dispozici. My tedy diskusi eh, tohoto druhu potřebujeme a jsem vděčen za tento podnik, ale jde také o další rozvoj ehm, existujících nástrojů a to je účelem této konference tež. A jednoduše řečeno je nutno abychom pro Evropu vyvinuli eh, konsolidační eh, růst. 12 šéfů eh, státu a vlád to minulý týden i sformulovali v dopise na předsedy Barosa a Rompoje. Tady požadují zejména posílení jednotného trhu, například v oblasti servisu, završení digitálního jednotného trhu a také završení nebo dotažení evropského vesmírného výzkumu. To jsou vše oblasti, kde pracujeme velmi aktivně, ale kde také, upřímně řečeno, jsou na tahu i členské státy. A tady nehovoříme pouze o finančních příspěvcích členských států, ale také o politických rozhodnutích a mm, společenské vůli. hovoříme li například o věčné diskusi o evropském patentu. Ještě stručně několik prvků, aby nás to uvedlo do diskuse já budoucnost, pro budoucnost politiky soudržnosti považuji za nezbytné, aby byla eh, ještě eh, vytříbenější a eh, zaměřenější na stávající nástroje a jejich výkonnost a zejména jejich výsledky. Je zapotřebí dohodnout se na kvantifikovatelných výsledcích, jichž chceme do, dosáhnout. V posledku je také nutno stanovit si tematické priority. To je tak také důležité, protože obvykle eh, všichni k tomu jenom přitakávají, ale eh, když přijde na lámání chleba, tak ehm, panuje, převládá přání, ehm, aby nebyly stanovovány žádné podmínky. My navrhujeme eh, pro 11 priorit pět fondů Promiňte, pane komisaři, navrhuji, abyste eh, ukončil svůj úvod a jistě eh, dostaneme mnoho otázek. Uh, if you like, for the rest of the, of the... Ano, a děkuji, pak už budu mlčet po zbytek večera. Takže zpět k tomu, co jsem říkal. Navrhujeme eh, orientaci na výsledky, potřebujeme prioritizaci a za třetí potřebujeme vzájemnou podmíněnost, abychom eh, do, naplnili eh, iniciativy a pak bych už rád odpovídal na vaše otázky ale opakuji, že tyto hlavní pilíře architektury musí přežít tak, aby naše politika byla viditelnější, hmatatelnější a také v očích evropských občanů spolehlivější. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, ale nyní se poslanci již budu méně trpělivá. Chtěla bych nejdříve dát slovo eh, panu Laso Surjánovi, který je odpovědný za tyto otázky v rozpočtovém výboru a má tři minuty minuty. Merci beaucoup, hoď... Děkuji vám. Ano, děkuji paní předsedkyně. Tři minuty mám k dispozici a budu tady hovořit eh, maďarsky. Evropská unie si stanovila eh, fantastické eh, cíle dosažení veliké zaměstnanosti, vysoké a zaměstnanosti a méně chudých osob, ale indikátory se spíše zhoršily. Proto, aby bylo možné vyřešit hospodářské problémy, je nutné mít prostředky. A když 18 18 států mají vyšší deficit než 3 pak je situace skutečně závažná a prostředků je nedostatek. Co můžeme udělat? Mezi členskými státy jsou velké rozdíly. A měli bychom ty členské státy, které nejsou tak dobré hospodářsky, Těm bychom měli umožnit naučit se lépe hospodařit. Další možností by mohlo být také lépe využít zdrojů Evropské unie. Tento rok Mm, je k dispozici 82 eh, miliard a do konce roku 2011 se využilo méně jak polovina prostředků, které byly k dispozici. Toto je nutné změnit. Komise splnila svůj úkol, eh, jsou zde zálohové platby, které eh, jsou poskytovány rychleji, eh, kofinancování je navýšeno a to znamená, že členské státy vlastně své cíle využití mohou a musí také lépe stanovovat. Tyto cíle by měly být přizpůsobeny cíl, eh, krizové situaci. V této souvislosti však je píše, méně prostředků. Jestli ještě další další možnost. Měli bychom se také zabývat tím, proč tolik průmyslových výrob je přenášeno eh, jinam do eh, jiných eh, zemí. To je samozřejmě otázka svobodného rozhodnutí podniků. Nemůžeme to tolik ovlivnit, ale měli bychom se alespoň zabývat důvody pro tento transfer. Je-li však toto také spojeno s například s prací dětí, moderním otrokářem, hospodářstvím, tak by eh, zákonodárci měli něco eh, podniknout, eh, protože to je zcela jasné zneužívání situace. Velmi přísná pravidla chrání také naše zdraví, ale tím je také výroba dražší a podniky tedy přenášejí svou výrobu do těch zemí, kde takovéto zátěže neexistují. Tím samozřejmě to zatížení zdraví není menší, ale snižuje se HDP eh, v zemích evropských. A také jsou e, evropské podniky vlastně vytlačovány z trhy. E, aspekty životního prostředí, e, zdraví by měly být lépe prosazovány. Proč neexistuje ekodaň? Neměli bychom zde být na poplacha, ale situaci bychom měli skutečně hluboce analyzovat. Snažil jsem se dodržet čas. Děkuji. Měli bychom tedy vyslechnout návrhy z výboru pro rozpočet. Nyní dávám slovo paní Marie Kornelízen, která zpracovávala také stanovisko k výroční zprávě o růstu. Paní Kornelízen má také tři minuty. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, z Evropského parlamentu i z národních parlamentů. Jsme rádi, že jste zde. Je důležité, abychom poslanci ze všech stran sehráli v evropském semestru důležitou úlohu, protože to by měla být cesta ku předu pro všech 27 členských států. Musíme si uvědomit, jak propojené jsou naše ekonomiky. Já jsem velkou příznivkyní plánu EU 2020 a evropského semestru, protože teoreticky by to všechno fungovalo výborně. Členské státy by nastavily cíle, vypracovali by konkrétní programy, abychom všichni cílili stejným směrem a v roce 2020 bychom ty cíly měli mít eh, splněné vysoká zaměstnanost, nízká chudoba, eh, všechno to není nedosažitelné, ale v praxi to bohužel tak nefunguje. Společné cíle stanovené eh, loňského roku byly příliš jednostrané, ignorovaly aspekty sociální nezaměstnanosti. Mnohé země se vůbec eh, nesnažili o koherentní národní reformní programy, pouze přepsali Eh, přeformulovali své vlastní plány a program Nizozemska, mé vlastní země, byl také deprimující. Největší problém spočívá v tom, že evropský semestr prostě nemá posluchače. Eh, poslanci parlamentu se nezapojují, sociální eh, strany se nezapojují, občanská společnost se nezapojuje a tisku je to jedno. Takže nemůžeme vinit vlády z toho, že ty národní reformní eh, programy mají tak špatnou kvalitu. Mám čtyři sdělení pro kolegy z národních parlamentů. Když hovoříte o programech národní reformy u vás v parlamentu, prosím, myslete na následující. Za prvé myslete evropsky. Program vaší země je součástí celku 27 zemí. Evropská unie je dostatečně silná jako celek, aby se postavila krizi a vyšla z ní silnější, ale pouze, když budeme investovat všichni do inovativní ekonomiky a kvalifikované pracovní síly, která ji zvládne země, které musí investovat do naší společné ekonomiky a ve prospěch všech eh, země, které, eh, to jsou země také, které musí napravit stav svých rozpočtů. A měli byste všichni zjistit, jestli vaše země investuje 3% do inovací, jestli investuje dost do vzdělávání. Eh, za druhé, uvažujte dlouhodobě. Letošní reformní programy jsou eh, druhými programy z deseti takových programů. Je třeba se dívat do budoucnosti důležitou výzvou budoucnosti je stárnoucí společnost. Brzy budeme mít mnoho volných pracovních příležitostí a žádné lidi v mnoha zemích a budeme potřebovat na pracovní trh dostat všechny, kdo budou ochotni. Investuje vaše země do mladých ze- lidí a připravuje je na stárnoucí společnost? Investujete do opatření, eh, které by pomohly eh, i ženám, matkám eh, se dostat na pracovní trh? Budeme je potřebovat všechny. Za třetí, uvažujte soudržně, koherentně. Eh, jedním z hlavních problémů v mnoha zemích je to, že plány spolu vzájemně nesouvisí. Když vlády tvrdí na jedné straně, že sníží chudobu, ale na druhou stranu šetří na důchodech, sociálních dávkách a opatřeních ve prospěch pracovního trhu, tak pravděpodobně se s chudobou nevyrovnají. Když vlády na jedné straně Eh, chtějí propagovat účast eh, žen na pracovním trhu a na druhou stranu omezují eh, státní péči o děti, tak se to nepodaří. A za čtvrté, uvažujte demokraticky. Jestli vám pro demokracii chybí posluchači, tak vy sami byste měli být těmi posluchači. Mm, děkuji moc krát za tuto zprávu a nyní dávám e, slovo e, zástupkyni e, Kyperského parlamentu. Kypr bude brzy předsedat Evropské unii a je dávám slovo paní Kukuma. Děkuji. Význam eh, národních parlamentů a jejich eh, role v době ekonomické krize eh, se projevuje tím, že zástupci lidu musí mít vliv na politiku, musí umět vyjádřit svou pozici s tím, že podpora těch zranitelných ve společnosti, ochrana práv zaměstnanců musí být uhelným kamenem celé eh, politiky Evropské unie a členských států. Eh, dopady eh, mezinárodní ekonomické krize a finanční krize na naše ekonomiky a zpomalení růstu ehm, mělo neblahý vliv na zaměstnanost. Sdílím ehm, tady zneklidnění nad rozhodnutími, která byla přijata například v prosinci pokud jde o měnovou stabilitu, tak tato opatření byla velmi tvrdá na společnost jako takovou a způsobí eh, další krok zpět a určité eh, zpomalení eh, rozvoje práv zaměstnanců a rozšíří mm, propast mezi bohatými a chudými fiskální odpovědnost a disciplína eh, nemůže být cílem eh, samým o sobě. Musíme se zaměřit na růst a prosperitu, eh, to znamená na vytváření nových pracovních míst. Evropská unie se musí orientovat na veřejné výdaje do oblasti vědy, výzkumu a inovací. Jsem přesvědčena, že potřebujeme nový přístor, Eh, přístup eh, ke zmírnění negativních dopadů eh, této krize která se projevuje nedostatkem růstu produkce a růstem zaměstnosti. Chci tím říci, že potřebujeme nový pakt stability a růstu, podle něhož budou moci státy postupovat a který eh, bude založen na podmínkách existujících v těch kterých eh, zemích a nebude eh, vnucen zvenčí já bych ráda viděla skutečně sjednocenou Evropu, kde budou členské státy hodnoceny podle toho, do jaké míry jsou schopny odstraňovat nebo zmírňovat společenskou eh, chudobu, vyrovnávat rozdíly a tak dále. A mm, eh, ty země, které mm, to nedokáží, by měly eh, být podrobeny sankcím růst můžeme chápat v různých intencích eh, nebo kategoriích. Například odhady OSN eh, tvrdí, že ženy eh, na celém světě nebo jejich mzdy a platy se přibližují mzdám a platům mužů, ale kdyby tomu tak bylo, tak eh, bychom museli o 13 v průměru navýšit ehm, ehm, platy v Evropské unii i v celém světě. To znamená, že to nejdůležitější, na čem musíme pracovat, jsou kritéria. Eh, zajímáme se o zisky anebo o lidské bytosti. Euh, Máme před sebou eh, seznam se 11 zájemci o diskuzi. Vždy vytvořím skupinu pěti poslanců a pak zase dám slovo eh, komisařům, aby odpověděli. Takže pan Dobr z Rumunska a potom pan Zeovin, takže nejdříve pan Dobr. Merci, madame présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit rumunsky. Mobilita pracovníků je základním prvkem. Je to také jedna ze čtyř základních svobod eh, Evropské unii, volný pohyb osob. Tento volný pohyb je prospěšný jak pro evropské občany, tak pro členské státy, kam přijdou. Mobilitu nelze oddělovat od myšlenky jednotného trhu proto také se čl- některé články smlouvy tomuto tématu věnují. Když se Rumunsko stalo členem Evropské unie, domnívali jsme se, že zásady a principy Evropské unie jsou důležité a že je třeba je dodržovat. Svoboda pohybu je velice eh, zásadním tématem, patří k principům Evropské unie a má přímý dopad na evropské občany. Proto také Dodržování této zásady znamená udržet důvěru v Evropskou unii jako takovou. Je tedy zklamáním, že deset členských států se rozhodlo i nadále uplatňovat restrikce vůči rumunským a bulharským pracujícím. V našich přístupových smlouvách eh, jsme měli tři období přechodu pro pracující z těchto dvou zemí, kteří si budou přát odejít pracovat do jiného členského státu. Pakliže si jiné členské státy budou přát uvalit nějaké další restrikce, tak ta další poslední eh, fáze do roku 2012 a do roku 2013 stanoví jasné podmínky, které je proto třeba splnit aby si taková země mohla ještě podržet ty restrikce v platnosti, zvláště když má třeba problémy na trhu práce a nebo když eh, by ti pracující představovali nějaké ohrožení. Ze zprávy Evropské komise z 11. listopadu 2011 ale vyplývá, že mobilita nikdy neměla nějaký zvláštní negativní dopad na trhy práce v jednotlivých členských státech. Naopak volný pohyb pracujících má pozitivní vliv. Je tedy nezbytné, aby těchto deset členských států změnilo své pozice a dodržovalo základní zásady Evropské unie. Mobilita pracujících se nesmí stát obětí populistických opatření. Evropský parlament eh, patří k těm, kteří nejvíce podporují principy Evropské unie. Usnesení Evropského parlamentu z 25. října a z prosince loňského roku eh, eh, těch si v Rumunsku velmi vážíme a od Evropské komise očekáváme stejný přístup. Závěrem chci říci, že jsme vstoupili do Evropské unie v dobách, které nejsou lehké. A rozhodli jsme se, že spolu převezmeme eh, potíže eh, i s ostatními členskými státy, že společně budeme podepisovat smlouvy i ze státy eurozóny. Ale domnívám se, že bychom také se měli těšit stejným podmínkám a že by s námi by, mělo být zacházeno stejně jako s každým jiným. ve většině případů je svoboda pohybu. Skutečností je důkazem toho, že evropské hodnoty existují a že většina z nás je interpretuje správně. Hm, děkuji. Nyní je eh, zástupci slovinského parlamentu a poté bude hovořit eh, paní Sanchez Camacho ze španělského senátu. Takže nejdříve pane Seovin. Hvala. Kot nov poslanec Děkuji. Co by nový poslanec? Vnímám eh, udržitelný růst jako růst setrvalý. V dobrých dobách eh, vyšší růst, eh, v nedobrých dobách méně prudký růst, ale stále ještě růst. A tento růst musí být i ekologicky šetrný konsolidace státních financí je důležitá, aby i finanční instituce a občané měli opět důvěru. Eh, peníze tím pádem eh, zlevní jak pro banky, tak pro občany. Eh, ale konsolidace musí proběhnout v reálném rámci bez mm, větších šokových účinků. To by mělo neblahý dopad na hospodářství. Břímě konsolidace musí dopadnout na všechny vrstvy obyvatelstva a to rovnoměrně a a spravedlivě s tím, eh, že eh, ti nejchudší musí být vyňati. Eh, v době konsolidace ve Slovinsku si nemůžeme dovolit snížit daně, ale samozřejmě musíme použít také prostředku e EU na rozvoj infrastruktury. Mám za to, že by bylo dobře, kdybychom DPH eh, zvýšili o 1%. Eh, ve, na Slovinsku, ve Slovinsku je tato eh, sazba DPH poměrně nízká. Podle ekonomů by to bylo dobře, dobré řešení, protože by se to nejméně projevilo na hospodářství. Mělo by to nejmírnější dopad na hospodářství a tím pádem by ty nejchudší vrstvy nebyly postiženy. Eh, je nutno eh, se postarat o to, aby hospodářství eh, využívalo zdroje udržitelně. Jedna třetina energie musí být produkována s ohledem na životní prostředí, ekologicky šetrně a je nutno také lidi informovat, že je nutno žít ekologickým způsobem a je také nutno proto zavést ekologickou daň. To to by umožnilo udržitelný rozvoj a také společenský pokrok Smysluplná konsolidace financí znamená levnější finanční prostředky pro stát, banky a občany a kromě toho se tím vytvoří i nová pracovní místa a je nutno informovat eh, lidi o tom, že je nutno eh, žít ve větší harmonii se životním prostředím. Děkuji. Děkuji za tento eh, úvod k fiskální dimenzi. Jistě k tomu paní Eh, komisaři vyjádří, ale nevíme, zda můžeme reagovat eh, také na kategorie jednotlivých eh, příjmů obyvatelstva. Paní Sanchez Camacho z španělského senátu má nyní slovo a poté pan Erbion. Paní Sanchez Camacho. Ano, děkuji. Děkuji. Dobré odpoledne všem. chci poděkovat komisařům za to, co řekli a také, jak se vyjádřila i rada. Jako e, předseda výboru pro zaměstnanost e, španělského senátu chci říct, že toto je zvláštní iniciativa v respektu ke smlouvě, která vyžaduje interakci Evropského parlamentu a dalších institucí, ale je to nástroj pro účast, který je naprosto nezbytný pro národní a evropské politiky. Myslím, že tento participativní eh, prvek je velmi cený a když naše parlamenty schvalují zákony, tak všechno to, co schválí Evropa, je také velice důležité. Chci položit několik otázek. Za prvé, Španělsko, jak víte, má obrovskou nezaměstnanost, 5,3 milionů eh, lidí, kteří by chtěli pracovat, nemají práci, eh, zvlášť nezaměstnanost u mládeže je eh, alarmující. 40% v některých místech, někde až 50 nebo i 60 v některých regionech. Takže to je skutečně ztracená generace a proto potřebujeme okamžitá opatření v této závažné situaci zvláště směrem eh, k řešení nezaměstnanosti mládeže. Rád bych se zeptal komisařů na, eh, na to, jak by mohl pomoci sociální fond. Některé prostředky šly do některých zemí a jaká opatření by eh, se mohla vytvořit pro motivaci těchto lidí. Naše země za posledních sedm eh, týdnů realizovala tři závažné reformy, ehm, finanční, ehm, reformu trhu práce a reformu vzdělání. Ta reforma trhu práce byla zcela nezbytná a je historická, protože musí překonat rigiditu eh, španělského trhu práce 17 milionů pracujících. Byla to jedna z nejrigidnějších prostředí eh, a změnily se podmínky pro uzavírání pracovních smluv pro různé věkové skupiny do 35 let, na 45 let a tak dále. A e, zavedly se, e, zavedla se určitá flexibilní opatření. Jakou pomoc by bylo možné e, získat ex ante pro tyto věkové skupiny? a naše eh, chce, aby se umožnilo eh, vytvoření 5 milionů pracovních míst i přes tu počáteční obrovskou nezaměstnanost. Je velice eh, důležité, abychom realizovali tato opatření, protože my potřebujeme nejenom rozpočtovou stabilitu, ale i finanční stabilitu, proto potřebujeme eh, tuto přímou pomoc nejen eh, v souvislosti s programem 2020. Děkuji. Ještě další dva řečníky můžeme eh, nyní vyvolat. Pan Erbion, vicepředseda výboru pro zahraniční otázky v francouzském parlamentu. Nejdříve pan Erbion. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, již eh, velmi jsme diskutovali o rozpočtovém procesu na plenárním zasedání a hovořili jsme o nezbytnosti eh, posílení legitimity těchto procesů. Všichni tedy souhlasí s tím, že rozpočtový postup eh, není důležitý sám o sobě. Důležitý eh, je růst. Růst pro zaměstnanost a pro investice. Mám jednoduchou otázku a očekávám eh, také odpověď, která bude inovační. Jak to vypadá se strategií 2020? Pan předseda Barozo o tom hovořil, ale máme takový pocit, a možná, že vy nebudete souhlasit, ale máme takový pocit, že v souvislosti s eurokrizí, s krizí Řecka, nový mechanismus pro stabilitu a také nová evropská smlouva ukazuje, že strategie 2020 je poněkud odsunuta na vedlejší kolej. Eh, možná, že bychom ehm, neměli tedy hovořit o tom, že eh, je to odsunuto, protože eh, jsou zde naléhavé řecké otázky. Já doufám, že tomu tak není, ale přál bych si, abyste nám vysvětlili, páni komisaři, jak se tato strategie Evropa 2020 konkrétně projevuje a realizuje jak se to projeví pro eh, naše občany, eh, tak aby eh, naši poslanci tuto strategii růstu skutečně přijali. Pokud tomu tak nebude, tak se obávám, že tato strategie bude eh, na tom podobně jako Lisabonská strategie. A s politováním eh, musíme říci, že eh, Lisabonská strategie byla pouze snůžkou určitých přání, ale nepřinesla nic občanům. Děkuji. Poslední řečník v této první skupině, pan Goran Farm z výboru pro rozpočet. Máte slovo, prosím.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 Děkuji, ano. A já jsem také zpravodaj parlamentu pro projektové eh, bondy, pilotní fázi eh, eh, projektových fondů, které byly navrženy komisi. Ale já bych se chtěl vrátit k tomu, co uvedl na plenárce kolega či kolegyně ze švédského parlamentu, konzervativní kolegyně. Řekla, že je nutno se koncentrovat na především úsporná opatření, protože se musíme vrátit opět na stole nastolit rovnováhu e, fiskální. A tady můžeme použít Švédsko jako příklad, proč to nefunguje. Začátkem 90. let jsme prožili hlubokou krizi, kolaps bankovních institucí a vybředli jsme z toho díky velmi restriktivním rozpočtovým politikám, to je jasné, ale nejenom. Zachovali jsme většinu veřejného sektoru a sociálních služeb. E, samozřejmě jsme to reformo, zreformovali, ale zachovali jsme to. Také jsme zachovali ambiciozní Um, vzdělávací politiku a trhu práce, rozhodli jsme o dlouhodobých strategiích v rámci uh, rovnováhy a v zájmu rovnováhy. A z minus 11% uh, jsme uh, na, z minus 11% jsme se vyšvihli zpět nahoru během sedmi let. V té době eh, jsme se také ucházeli o členství v Evropské unii a to byla také velká pomoc. Eh, já navrhuji, že potřebujeme eh, vyváženou strategii, nikoli maximum ehm, úsporných opatření. Potřebujeme čas, nelze zvrátit situaci tak jako v Řecku za rok, za dva. Potřebujeme v Evropě spolupráci, potřebujeme investice do jednotného trhu, musíme si uvědomit, že nás je 500 milionů konzumentů, potřebujeme solidaritu. Ti, kteří jsou na tom lépe, jsou bohatší, musí investovat, aby pomohli sobě, ale i těm eh, druhým. A proto krácení rozpočtu EU není řešením. Existuje řada členských eh, zemí, kteří chtějí z příští finanční perspektivy ukrojit 10%, eh, asi 100 miliard, ale kdybychom tak učinili, tak pouze čistí plátci by z toho měli prospěch, všichni ostatní by zaznamenali tím pádem újmu. Otázkou je, jak přesvědčit eh, eh, eh, čisté plátce, že strukturální fondy, projektové mm, bondy, investice jsou užitečné pro obě strany, pro čisté plátce i příjemce. Pokud je nepřesvědčíme, tak se obávám, že rozpočtové řízení pro příští perspektivu mm, způsobí mm, další úsporná opatření a nikoli růst. Páni komisaři, eh, eh, prosím, abyste zareagovali, možná ve stejném pořadí, takže pan Levandovský. Děkuji za veškerá vaše vyjádření i otázky a začnu panem Dobrčem eh, z Rumunska. Mobilita je jednou z svobod, kterým se těšíme na jednotném trhu, samozřejmě v přítmí krize a je to legitimní cíl Evropské unie. Vím, jaká existují omezení, že e, jsou určitým e, odrazem předsudků, e, že by mohlo dojít k invazi na západní trhy práce ze strany lidí, kteří žili za železnou oponou. Možná, že je to legitimní odpověď na znepokojení populace západní Evropy, ale samozřejmě je to vlastně v rozporu s jednou z posvátných svobod Evropské unie. Ale co se týče mobility a vzhledem ke zkušenosti ani ne snad Rumunska, ale jiných států, mobilita eh, by mohla být také takovou jednosměrnou ulicí, kdy eh, se lidé chápou příležitostí eh, příslibů eh, lepších platů a nikdy se nevrátí domů. Já jsem minimálně dvakrát byl přítomen eh, tomu, kdy nové členské státy žádali o to, aby se příliš nepropagoval eh, program Evropské unie nazvaný Mládež v pohybu, Youth on the Move, protože evropská mládež se pohybuje až moc a uniká. Takže bychom eh, to neměli podporovat. Proč? Protože je to jednosměrná ulice a mládež odchází. Samozřejmě komise bude trvat na plné implementaci Eh, této důležité svobody, volnosti pohybu pracovních sil, ale mám bohaté zkušenosti, eh, které jsem nashromáždil i za jiné členské státy, že to není tak dobré a tak prospěšné, když eh, lidé pouze odcházejí a neodcházejí pouze třeba za dočasným výdělkem. Co se týče otázky eh, eh, ze Slovinska eh, na téma daní, co se dělá zde v komisi a v ostatních institucích, to může být pouhým návrhem. A vychází to ze zásady, že se nesmí uvalovat daně bez souhlasu volených zástupců. A i když vlastně navrhujeme pouze daň, která by představovala zdroje pro um, Evropskou unii. Eh, rozhodnout oni musí pouze národní parlamenty. Patří to do eh, výlučné pravomoci rozhodování členských států a jejich národních parlamentů. A i u nás já budu podávat návrh eh, na schválení daně z finančních transakcí, která by se mohla stát jedním ze zdrojů financování Evropské unie ale patří to tedy do pravomoci národních parlamentů. Paní eh, Sanchez Camacha. Já znám poměrně dobře současnou situaci ve Španělsku. Minulý týden eh, jsme vyslali zvláštní tým do Španělska, aby hovořil eh, s vaší vládou a dalšími zúčastněnými aktéry, jak tedy přizpůsobit strukturální fondy tomu, aby pomohly vytvořit více pracovních příležitostí eh, pro mladou generaci. Johannes Hahn tam pojede příští týden do Madridu. Eh, svítí zelené eh, světlo. Je možné přepsat programy strukturálních fondů tak, aby pomohly vytvořit pracovní příležitosti v zemích, jako je Španělsko. A Španělsko eh, v některých oblastech schází, eh, vlastně pomalu ztrácí eh, právo na uznatelnost pro pomoc z těchto fondů, ale jsou jiné regiony Galicie, La Mancha a především Andaluzie. To jsou ty takzvané přechodné regiony, kde se poskytuje poměrně intenzivní pomoc, takže na rozdíl od toho stereotypu, který slyšíme ze Španělska, že Španělsko bude čistým plátcem. Ne, Španělsko za obhajoby tedy našich programů se stane čistým příjemcem. I když samozřejmě to není příliš uh, potěšující výsledek, uh, když se eh, země stane z čistého plátce čistým příjemcem, ale uh, loni se eh, tyto prostředky velice dobře vynaložily a šlo o 111 vlastně toho, co bylo v rozpočtu na rok 2011. To by se mohlo vlastně věnovat na podporu eh, reform eh, trhu práce. A nyní, nyní ty složitější otázky, těch se ujme Johannes Hahn. Děkuji, Janoši. Já bych chtěl především poděkovat poslanci Farmovi za jeho upozornění na to, že bychom měli být spravedliví v tom, co očekáváme. Nemůžeme očekávat velké úspěchy. Musíme pracovat tvrdě na zlepšení situace ale jistě by nebylo vhodné, abychom očekávali za několik týdnů nebo měsíců eh, eh, velikou změnu a udržitelnou změnu ve smyslu snížení eh, nezaměstnanosti mladých. Samozřejmě, že je možné udělat lecos, ale otázkou je udržitelnost. Musíme však postupovat inteligentně a udržitelně a tak vytvářet pracovní příležitosti Ehm, proto podporujeme malé a střední podniky, které mají velkou inovační schopnost, ale také ehm, se musíme snažit o zlepšení ve vzdělávání. Z dlouholetých zkušeností víme, že právě profesní vzdělání je teoreticky silné, ale praktické zkušenosti zde nejsou dostačující. Takže právě praktické vzdělávání by mělo být zlepšeno tak, aby lépe reagovalo na nezbytnost na trhu. Takže v oblasti vzdělávání je nutné se přizpůsobit. Uvedu eh, jedno číslo, které je velmi jednoduché a také naznačuje, jaké významné jsou malé a střední podniky. Máme v Evropě 23 milionů malých a středních podniků a náhodou máme 23 milionů nezaměstnaných v Evropě. Kdyby každý malý a střední podnik eh, mohl zaměstnat eh, jednu osobu navíc, tak by ten problém byl vyřešen. Ale eh, když bych toto pře nechal eh, velikým podnikům, kterých je na 500 v Evropě, tak bychom mohli zde přijmout na 40 6 tisíc nových zaměstnanců v každém podniku. Máme ale takové podniky v Evropě, které eh, také nabízejí eh, určité pracovní eh, příležitosti. Smart Specialization to není jenom hezké heslo. Eh, skutečně bychom měli udržitelným způsobem zlepšit strukturu v jednotlivých regionech tak, aby pracovní příležitosti a trhy práce vznikaly tak, aby byly udržitelné. Především o to, abychom společně s jednotlivými členskými státy vyvinuli určité možnosti minulosti, eh, středně době. Já jsem navštívil mnohé regiony v Evropě. V každém regionu eh, existuje něco jako USP, tedy určitá specializace regionu, anebo je jich dokonce několik. A tyto specializace bychom měli podpořit a udržitelně eh, rozvíjet tak, aby nabídly více pracovních příležitostí. Evropa 2020 není mrtvá strategie, naopak je velmi živá a musí být velmi živá. Zde vidíme dobrý příklad toho, jak je nutné mít více leté plánování, eh, tak abychom se mohli orientovat na ty cíle, které také odpovídají metodám. Cíle musí být flexibilní, ale zásadně jako snížení nezaměstnanosti, zvýšení podílu eh, těch, kteří odcházejí eh, po ukončené eh, školní docházce tento podíl musíme navýšit a snížit počet těch, kteří odcházejí před ukončením základního vzdělání. Dále prohloupení vzdělávání, využití energií eh, mnohem efektivněji. To jsou centrální cíle, o kterých nemůžeme diskutovat a právě tyto cíle eh, musíme realizovat eh, v rámci strategii 2020. Toto musíme také propojit s politikou soudržnosti a proto tato politika musí být aplikována ve všech 271 Eh, jednom regionu Evropy. Je nutné tedy zajistit, aby tyto cíle byly realizovány v celé souvislosti. A to je veliký rozdíl eh, vůči Lisabonské strategii. Musíme se podívat na eh, národní a regionální kvantifikaci těchto cílů. Musíme to vždy tedy snést na tu lokální úroveň tak, aby tyto cíle eh, byly realizovány. A tak to také musíme publikovat. Tím vytvoříme další tlak na to, aby dlouhodobě bylo vidět, eh, jak je dosahováno dohodnutých cílů. Samozřejmě, že bychom chtěli lecos uskutečnit rychle eh, právě v oblasti nezaměstnanosti mladých. Zde musíme nabídnout nové perspektivy, ale na druhé straně i politicky musíme být eh, féroví a upřímní. Nemůžeme očekávat, že ze dne na den vyřešíme tyto velké problémy. Důležité však je ukázat eh, jednotlivé perspektivy, začít už dnes s řešením těchto problémů tak, aby mladí lidé lidé měli více důvěry v politiku. Politika je schopna eh, řešit problémy a nejenom je vytvářet. Děkuji, pane komisaři. Eh, nyní druhé kolo otázek. Eh, pan Mil z maďarského parlamentu. Vy jste více předseda výboru pro evropské otázky a potom pan Aningam. Takže nejdřív pan Mile. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Já přicházím z Maďarska Čili ze země, kde nyní eh, je na místě byč, jak o tom hovořil pan komisař Levandovský, ale k tomu se ještě vrátím. V zásadě eh, platí, hovoříme-li o eh, stávající krizi anebo rozpočtové situaci v EU, jeden protiklad mezi proces procesy eh, reálného hospodářstva a procesy eh, v oblasti financí. Eh, podrobná analýza mm, by vedla příliš daleko nyní, ale domnívám se, že to je právě ukořené problému. Zdanění finančních transakcí je jistě dobrým krokem, ale obávám se, že to nestačí a ten druhý rozpor v důsledku krize spočívá v tom, že mezi periferií a, nebo periferiemi a e, centrálními e, zeměmi je velký rozdíl z hlediska hospodářského. Za to, že e, zatím nemáme k dispozici dostatek nástrojů k nastartování kompenzačních mechanismů. A jestliže státy na periferii to zaostávání nedohoní, neodstraní, pak to bude zabraňovat nebo zamezovat ve mm, e, vývoji sjednocené Evropy. Je samozřejmě nutno e, brát e, na zřetel určitá specifika těch mm, periferních zemí, protože mm, tím jim umožníme vytvářet přidanou hodnotu a zapojit je do eh, hospodářského koloběhu Evropy. Pokud eh, budeme zužovat eh, šance těchto zemí, tak budeme zhoršovat i jejich situaci. A proto platí, že tyto eh, zaostávající země jsou eh, ve svízelné situaci, ale také eh, se zhoršuje situace čistých plátců v EU, protože přicházejí o trhy. Maďarsko podepíše fiskální pakt, byť má určité pochyby v tomto ohledu. Ty spočívají zejména v tom, a to zde bylo již zmíněno, že znění tohoto paktu Eh, není eh, dostateč, demokraticky dostatečně eh, vyladěné nebo vytříbené. Měli bychom zabránit dojmu, že nepostupujeme dostatečně demokraticky a druhá pochybnost spočívá v tom, že je vlastně otazné, do jaké míry lze dosáhnout pokroku na trhu práce pouze cestou sankcí. My nyní hovoříme o paktu, který eh, musí být eh, zanesen mm, eh, do ustavujících dokumentů Evropské unie. Pokud jde o fondy soudržnosti, nebo fond soudržnosti, tak v Maďarsku Maďarsko nyní přichází o 142 miliard eur. To jsou závazky. Jeden příklad pokud po analýze bude bude považováno za riskantní činit v Maďarsku investice, eh, pak musím říci, že k tomu eh, nebyly předloženy dostačující analýzy nebo kalkulace. Ale pokud takovéto šetření budou existovat, pak by bylo asi záhodno tyto platby pozastavit. Ale my v tomto případě analýzy nemáme a ty sankce povedou pouze k určité, eh, určitému eh, dílčímu vyrovnání situace. Na jedné straně je maďarský rozpočet ve velmi obtížné situaci eh, radikální politické síly nabývají na moci v Maďarsku a současná politika zaměstnanosti. Kdyby, kdybychom chtěli zvýšit konkurenceschopnost tím, že se budou e, zhoršovat pracovní podmínky a oklesťovat práva e, pracujících a nebude přihlíženo k životnímu prostředí, pak nebude se v Evropě moci dobře žít. Takže musíme vytvářet nové podmínky a nejenom tlumit krizi. Děkuji. Nyní e, zástupce se Irska a pak pan Artvi, takže nejdříve pan Honing. Uh, uh, My jsme se dnes sešli, abychom se účastnili této cené debaty. Mnozí vědí, že v současné době zkoumáme, jestli bychom neměli zavést referendum, co se týče fiskálního paktu, ale ta debata už se v Irsku rozjela a e, od oponentů fiskálního paktu slyšíme, že se jedná pouze o program úspor a že Evropa se moc nesnaží bojovat s nezaměstnaností. Proto jsem rád, že dnes hovoříme o Evropě 2020 a zvláště jsem rád, že hovoříme o nezaměstnanosti mladých. Podobně jako Španělsko i my máme velký problém, 30 naší mládeže je nezaměstnáno a také u nás to vede ke ztracené generaci, vede to také k emigraci. Minulý týden k nám zavítala návštěva akčního týmu eh, pro nezaměstnanost mládeže v Dublinu. Srdečně jsme je přivítali. Chci se zeptat, jakým způsobem se budou financovat opatření oproti tomu. Některé země už eh, vlastně eh, spotřebovali své strukturální fondy a už tam žádné financování nezbývá očekáváte, že peníze ze zemí, které ještě mají nějaké zbylé, eh, zbylé prostředky, se dají vlastně svést do jiných členských států, které by je potřebovaly? A potom ještě otázky, které se týkají trvalé udržitelnosti pracovních míst. To je také nezbytné a bylo by možné toho dosáhnout spoluprací s národními parlamenty. Naše vláda minulý týden zavedla 270 různých opatření, za účelem podpory malých podniků, podpory rozjíždění nových společností. Máte nějaký plán, který by vlastně doplnil úsilí národních vlád? Ne, to, to znamená program, ne, ne program, který by je nahradil. Děkuji, pan Artvi z francouzského senátu. A poté Pan Clapisson ze Spojeného království. Pan Hartwig. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni hledáme růst, eh, konkurenceschopnost. Ale rozpočet eh, všechno nevyřeší. Máme eh, před sebou strukturální reformy. A právě proto je nutné naše iniciativy také eh, koordinovat. Musíme také vytvořit eh, určitá setkání, tak aby jednotlivé aktivity eh, mohly být propojeny. K rozpočtu mám dvě poznámky. Co se týče rozpočtu, podstatné části veřejných výdajů jsou výdaje státní, jednotlivých států. Evropský rozpočet zde se podílí jen málo. Asi 2 veřejných výdajů eh, jsou výdaje z eh, Evropské unie. Nám by bylo milejší, eh, kdyby veřejné výdaje celé Evropy byly navýšeny. A proto bych chtěl požádat, abychom naše metody také předkládání těchto veřejných účtů byly sjednocovány tak abychom mohli vše skutečně dobře srovnávat eh, ta zlatá pravidla pro dodržování rozpočtových eh, schodků nám nepomohou, eh, pokud nebudeme mít jednotná pravidla také pro stanovování hrubého národního produktu. Možná, že bychom také mohli říci, že koordinace je nedostatečná, že nerovnováha je příliš silná a bylo by nezbytné více se snažit o lepší synergii jednotlivých evropských aktiv akcí. V rámci eurozóny se musíme také podívat na situaci států, které jsou v určitých potížích a ve srovnání s ekonomickými eh, problémy eh, nečlenských států eh, eurozóny ani zde nemůžeme udělat eh, určité srovnání. Ehm, neměli bychom tedy eh, eh, toto činit jednoduchým způsobem. Vždyť i v mm, nečlenských zemích eurozóny jsou veliké veřejné výdaje. Mám eh, velmi často takový dojem, že zde dochází také k určité rozepři eh, mezi snahami eh, o vnitřní trh a snahami v rámci eurozóny. Co se týče vnitřního trhu, zde jsou různé nařízení, směrnice, které vlastně navyšují veřejné výdaje a v eurozóně však chceme eh, finanční stabilitu, chceme snížit zadlužení, chceme eh, sanovat eh, veřejné výdaje a zvýšit růst. Zdá se mi velmi obtížné tyto snahy dostat do určitého souladu a také dodržet to, co chtějí spotřebitelé. Děkuji. Ještě než dám slovo panu Klapisonovi ze Spojeného království, bych je chtěla eh, zareagovat a říci, že zde je také odstavec 33 eh, v textu Evropského parlamentu, Eh, Evropský parlament právě nedávno odhlasoval eh, tento eh, text. A sice vyzýváme zde k úzké spolupráci mezi komisí, radou a Evropském parlamentu ve smyslu zlepšení souladu jednotlivých výdajů členských států. Je nutné srovnávat jak rozpočty, tak i e, další záležitosti. Pan Kapison ze Spojeného království a poté paní Moran Šartě. Děkuji, paní předsedající. Já opravdu vítám e, toto setkání. Je to příležitost si vyměnit názory se členy národních parlamentů a i když třeba nesouhlasíme, já s některými eh, věcmi nesouhlasíme, nesouhlasím, je dobré si moci vyměnit názory, abychom věděli, v co vlastně věříme. K otázce evropského rozpočtu, a to není to hlavní, o čem chci hovořit, souhlasím s předřečníkem, že velikost evropského rozpočtu je, tak, je taková, že nerealistická se vlastně eh, u něj eh, hledat možnost, že by kompenzoval problémy makroekonomické politiky. A ještě další věc, která se týká evropského rozpočtu, co se týče eh, švédského kolegy z Evropského parlamentu, je velice obtížné podpořit zvýšení rozpočtu pro Evropskou unii jak eh, pro mm, evropskou administrativu i pro programy eh, výdajů, když eh, státy, jako je Spojené království, musí vlastně sahat k velice zásadním restrikcím ve veřejných výdajích a má to dopady na zaměstnanost, snižování služeb, zvlášť v některých oblastech, je velice eh, těžké eh, získat demokratický souhlas pro zvýšení výdajů na evropské úrovni. Eh, úrovni. To musíte porozumět. Já chci hlavně hovořit o budoucnosti eura a politice, která se nám dnes předkládá a která je obsažena v novém paktu. Spojené království není členem eurozóny a samozřejmě také ale chceme, aby euro bylo stabilní, chceme, aby byl růst a prosperita v eurozóně. Dnes jsme slyšeli, že to, co se eh, vlastně eh, na to eh, připravuje, je tady tento pakt a já bych vás chtěl požádat, abyste zjistili, jestli to také funguje a jestli to nebude fungovat, abyste byli otevření a šli jiným směrem. Důvěryhodnost toho, co se navrhuje, není příliš velká. A na základě toho si vzpomeňme na Maastrichtská kritéria, pakt růstu a stability, nej, nejrůznější podmínky, které tam byly stanoveny, jak byly porušovány. Ten současný pakt má jiná ustanovení, jiné normy, ale kvalitativně je to totéž v mnoha eh, z mnoha úhlu. Klademe si tedy otázky, jestli ten přinese úspěch, když to pak stability růstu nedokázal. A také si vzpomeňte na eh, návrhy na růst a stimulaci na evropské úrovni Lisabonskou agendu. Eh, kdybychom v to vše věřili, kdyby se to realizovalo, neměli bychom eh, teď takovou nezaměstnanost a nedostatek růstu v Evropě. Prosím proto, abyste se zamysleli nad tím, jestli tato politika opravdu bude fungovat. Já jsem velice znepokojen programem eh, eh, programem šetření, který se uvaluje zvláště na jižní země, zvláště když vlastně se musí vyrovnávat, eh, vyrovnávat tedy změnou, která pro ně není dobrá, obrovsky tam roste nezaměstnanost, zvlášť nezaměstnanost mládeže, jak jsme slyšeli, Eh, slyšeli od, eh, od, ze Španělska snižování eh, řeckého HDP o 7% ročně. Vidíme, co se děje v těchto zemích. Dojde ke kolapsu v jejich daňových příjmech Eh, dojde k navyšování jejich sociálních výdajů, narostou sociální tenze a bude velice těžké, aby se tyto státy vrátily k vyrovnaným rozpočtům. A to říkám jako konzervativec, který věří ve fiskální disciplínu, ale v rámci rozumného makroekonomického rámce. A čím více to poslouchám, tak se mi zdá, že jsme se vlastně nepoučili eh, vlastně z roku 1930, kdy eh, USA, Velká Británie a další země vlastně Eh, eh, se uchylovali ke stejným krokům, eh, protože jsme si nemysleli to tež, co John Maynard Keynes. Děkuji. Madame Morin Chartier, puis... Paní Moron Chartier a potom tady uzavřu seznam řečníků. Vyslechneme si poslední eh, eh, pět řečníků. Paní Moron Chartier, eh, která pracuje ve výboru eh, pro zaměstnanost Evropského parlamentu. Eh, přesně to, co zde vysvětlil náš kolega Artví ohledně rozpočtové konvergence, která je nezbytná a také eh, ve smyslu evropského spojení, bych chtěla také zdůraznit, že je nezbytné takto sladit i politiky zaměstnanosti. To jsou politiky, prvky v odpovědnosti v kompetenci členských států. Chceme-li však bojovat proti nezaměstnanosti a chceme-li eh, připravit pracovníky na vývoj v zaměstnanosti v eh, pracovních eh, příležitostech do budoucnosti, tak nemůžeme pouze tedy měnit základní vzdělání, ale musíme také s profesními asociacemi eh, zaktivizovat všechny síly a připravit tak zaměstnance na nové potřeby podniků. Eh, nejde o malé a střední podniky, které sice vytvářejí nové pracovní příležitosti, které by to ale mohly udělat sami. Potřebujeme větší konvergenci na evropské úrovni, tak jak eh, to komise a rada také navrhují. Chtěla bych se ale zeptat, jak toto bude ještě zlepšeno v sociálním fondu. Děkuji. Nejdříve pan, dám slovo panu komisaři Hánovi a potom komisaři Levandovskému, aby zareagoval i na poslední otázky. Ještě než předám slovo, chci zneužít svou eh, pozici předsedkyně a eh, také eh, zareagovat v úvodem bylo řečeno, že eh, sociální fond by ehm, byl jistě užitečný, ale není dostatečně využíván. Není tomu náhodou eh, proto, že struktury, eh, které máme v sociálních eh, dialozích, eh, také struktury stálého a celoživotního vzdělávání, jsou příliš rigidní a ne propustné. Možná, že bychom měli i tento problém začlenit do dalšího řešení pro budoucí období. Děkuji. Já se nyní nechci pouštět do podrobností sociálního fondu, protože to není moje parketa, ale já jsem eh, pouze citoval ze statistiky a je to nápadné. Několikrát zde zaznělo, že evropský rozpočet z hlediska své makroekonomické eh, relevance je zanedbatelný. To ale není zcela pravda, protože se ukazuje, že v mnoha zemích zejména prostředky eh, ze strukturálních fondů představují eh, značný podíl veřejných eh, investic eh, máme země, kde 50% eh, i více eh, těchto investic je činěno z prostředků strukturálního fondu. Dokonce ve Francii jsou regiony, kde jsou tyto investice z 25% hrazeny ze strukturálních fondů. A proto v dobře rozvinutých eh, regionech jsou eh, mnozí eh, političtí činitelé zaměření na to, aby prostředky ze strukturálních fondů nadále plynuly. Mají na tom velký zájem, protože to je určitý iniciátor inovací, zejména v dobách eh, nouze eh, se prostředku nedostává a procento anebo promile eh, z veřejných rozpočtů, které je ještě disponibilní, se stále zmenšuje a proto je zapotřebí nabízet alternativy, kde lze realizovat určité nápady celoevropsky a koherentně. A otevřeně řečeno, v mnoha oblastech nebudeme moci stimulovat růst bez eh, finančních prostředků. Když eh, vybízím řecké přátele, aby uvažovali o tom, že v některých eh, regionech Řecka je v skutku možná celoroční turistika či cestovní ruch, pak mm, pokud to budou eh, řečtí eh, kolegové sdílet eh, tento názor, tak to nebude proveditelné bez finančních pobídek, protože je nutno investovat. Jestliže konstatujeme, že v oblasti zemědělství a potravinářství je ještě možný růst, pak rovněž to nelze bez finančních prostředků, protože tam nabízíme financování osiva například. Takže bez přiměřeného, přiměřené finanční vybavenosti nenastartujeme v Evropě růst. A je zapotřebí eh, dodat, že tento růst musí být stimulován inteligentním a koherentním způsobem. A na to možná ještě naváže Janoš Levandovský. 95 eh, eh, rozpočtu EU se členským zemím opět vrátí, respektive v podobě aktivit vrací 5 respektive méně než 5 evropského rozpočtu eh, slouží eh, k úhradě režijních nákladů, personálních nákladů, financování prostor eh, a tak dále. Takže tady skutečně snadno držíme krok s jinými evropskými Eh, veřejnými zprávami, pokud jde o eh, výdaje na eh, režii z rozpočtu. Pokud jde o neto plátce, respektive čisté plátce a jejich výhody. Čistí plátci profitují v mnoha ohledech, ohledech ale uvedu jedno číslo. Spolková republika Německo a sice z jednoho procenta, které eh, Německo financuje eh, v podobě, v podobě eh, anebo jedno euro, které Německo eh, financuje v podobě strukturálních fondů, eh, a, eh, které tečou do Polska, se vrátí asi 85 centů zpátky. Tím ilustrují vlastně udržitelnost tvorby hodnot v evropských zemích. V k irskému kolegovi. Máte naprosto pravdu v tom, že nemůžeme vytvářet eh, eh, nic eh, dodatkového, ale naším cílem musí být, abychom vyvíjeli míru šité programy zaměstnávání mladých lidí. V Dubnu předložíme sdělení pod názvem Příležitosti pro mladé Youth Opportunities a jde vlastně o rozsáhlý e, souhrn či přehled e, veškerých iniciativ v Evropě v tomto ohledu, které byly velmi úspěšné. A každá země e, si pak může sama posoudit, co by pro ní mohlo být zajímavé a co by z toho mohla zrealizovat se stávajícími prostředky. Ovšem musím vás zklamat v tom smyslu, že zatím v členských státech e, nejsou nevyužité prostředky. Na nejvýš ke konci programového období budeme moci zjistit, zdali e, e, některé země určité finanční prostředky nevyčerpaly zcela. Zatím ale tomu, ne, tomu bylo tak, že členské státy nebyly ochotny ty nevyčerpané prostředky využít na jiné účely ale naopak eh, ti eh, čistí pláci se pak radovali, že eh, nemuseli nic doplácet. Takže my za komisi eh, eh, rádi proskoumáme eh, jiné inteligentní využití nevyčerpaných prostředků, ale zatím ehm, k tomu nebyla ochota ze strany členských států. Budeme vědět nejdříve na jaře 2014, které finanční prostředky a jestli nebyly využity. A na adresu kolegy, polského kolegy, chci říci, že my jsme nepozastavili platby, ale pozastavili jsme závazky a e, to je rozdíl. Závazky jsou jakési přísliby e, do budoucna vyčlenit e, finanční prostředky na projekty, které budou implementovány v budoucnosti. My jsme vytvořili jakousi bezpečnostní síť, zejména pro Maďarsko, s tím, abychom pozastavili 29 eh, ročního eh, přídělu závazku pro Maďarsko, abychom tak zaručili pokračování eh, implementace strukturálních fondů nebo čerpání strukturálních fondů. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Já nerada frustruji poslance. Dovolíte mi, prosím, abych dala jednu minutu každému řečníkovi, který je na seznamu a vy potom zareagujete na všechny e, celkem, takže děkuji. Na jednu minutu dávám e, slovo následujícím řečníkům. Pan Manžon z výboru pro e, ekonomický růst Malta. Chairman, I will be very short. Um, first of all... Děkuji. Za prvé je důležité, aby iniciativy, eh, které učiní evropské instituce, nevyústily v politiku, kdy jedna politika má být pro všechny stejná. Ne všechny evropské země jsou stejné a tento aspekt je velice důležité pro malou zemi, jako je Malta. Také je důležité, aby iniciativy pro růst vlily důvěru i v rámci soukromého sektoru, abychom dosáhli trvale udržitelného růstu eh, ze středně a do dlouhodobého hlediska. Je to právě soukromý sektor, z něhož čekáme finance. Teď očekáváme pohyb peněz z Evropy do nově se rozvíjících ekonomik a Myslím, že tyto iniciativy musí vzít v úvahu tuto skutečnost a eh, přinutit soukromý sektor, aby investoval do Evropy více i do nově se rozvíjejících zemí. Paní Selena Estonsko, výbor pro sociální otázky. Kolēģi, vēlos atkārtot Hánkunga eh, to prioritu. Dobrý den, kolegové. Ráda bych vám připomněla prioritu, o níž hovořil komisař Hán. Investice do vzdělávání. Potřebujeme reformovat systém vzdělávání. Samozřejmě je to především úkolem pro národní parlamenty, ale měli bychom se obrátit i na Evropskou komisi a požádat ji, aby zaměřila strukturální fondy i na vzdělávání. Protože eh, nezaměstnanost je eh, vysoká zvláště u mládeže. Ale eh, méně nezaměstnaných je eh, mezi výše vzdělanými lidmi a chceme-li mít nižší nezaměstnanost, musíme investovat do vzdělávání. Mějme na mysli tu doplňkovou kvalitu eh, mládeže, která absolvuje i z středních a vysokých škol. Co potřebuje taková mládež? Musíme investovat ve finančním kontextu, ale potřebujeme i reformy odborného a profesionálního vzdělávání. Eh, ze zkušenosti mnoha zemí se ukazuje, že je dobré investovat do odborného vzdělávání. A pomocí praktického profesního vzdělávání můžeme pomoci mládeži. Paní Arkin, Evropský parlament. Já budu stručná dvě otázky. Hovoříme zde o nezaměstnanosti mládeže, slyšíme o Španělsku a i u nás v Irsku je nezaměstnanost mládeže obrovská. Slyšíme o vzdělávání a odborné přípravě, ale to je ta strana nabídky. Co ta strana poptávky? Podívejme se na Eh, země, které procházejí fiskální konsolidací. Poptávka klesá, takže my se díváme jenom na jednu stranu rovnice. Komise říká, že kdyby každý malý a střední podnik vytvořil jedno místo, že by se ten problém vyřešil, ale to není pravda. Problém spočívá v tom, že není poptávka po místech a ta fiskální konsolidace tomu nepomůže a to je situace, kterou je třeba řešit. Hovoříme, s, hovoříme o fiskálním eh, paktu. Možná, že Irsko bude jedinou zemí, která jej bude hlasovat v referendu. V roce 2002 až 2008 Irsko dodržovalo pravidla. Proč máme věřit tomu, že když plní, budeme plnit pravidla od současné doby, že to vyřeší všechny naše problémy? My víme, že nevyřeší. Paní Poli Mortone, italský senát. Sì, grazie Presidente. Mi limiterò soltanto ad un... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla omezit na jednu otázku, která je, myslím, důležitá, o které se ještě nehovořilo. A sice je to otázka vztahu mezi bankami, zákazníky, e, především tedy ve vztahu k malým a středním podnikům. E, také budoucí směrnice Bazilej 3 je připravována a zdá se, že by to mohlo se dotknout právě eh, malých bank, eh, družstevních eh, záložen a ehm, dalších malých bank, které tím by mohly být znevýhodněny. Nedělá se zde žádný rozdíl mezi jednotlivými opatřeními ohledně vlastního kapitálu bank. To znamená, že tento sociální eh, vztah a tato síť by mohla být narušena. Pan As z estonského parlamentu. Děkuji. Mám velmi konkrétní a stručnou otázku ohledně financování strukturálních fondů a návrhu eh, komise eh, snížit eh, progresy při požadování pomoci ze strukturálních fondů. Jak irský kolega řekl, či co budou e, lépe plnit úkoly, dostanou finanční prostředky e, dříve. Ale Estonsko po ekonomické e, krizi obnovilo svůj růst. V loni jsme měli 9% růst máme rezervy, eh, eh, eh, nebrali jsme si mnoho půjček, také zvyšujeme vývoz a naše ekonomika se zdá být udržitelná. A myslím, že bychom se měli soustředit na konkurenceschopnost, do dokončit digitální jednotný trh a snížit regulace a byrokracii, protože rozpočet Evropské unie představuje 1% našeho společného HDP. Toto není dlouhodobá perspektiva. Dlouhodobý růst může zajistit soukromý sektor, ale naše vývozní trhy vykazují mnoho protekcionářství. Děkuji. My... Děkuji, pane komisaři. Když budete eh, velmi stručný, máte před sebou 10 otázek. Děkuji, to bude jednoduché. Mm, já e, se nebudu e, tolik vyjadřovat. Já souhlasím s těmi vyjádřeními a mohu říci, že samozřejmě evropský e, rozpočet není žádným kouzelným proutkem, který by vyřešil všechny problémy Evropské unie, ale mohl by být užitečný jako sada nástrojů pro posílení přístupu k úvěrům a i pro provozní kapitál pro střední a malé podniky. Mohl by být užitečný pro eh, podporu eh, dobrého vzdělávání, celoživotního vzdělávání, výměn Erasmu a odborné vzdělávání, odbornou přípravu a mohl by co vlastně chci říci, ne, já s tím Um, příspěvkem tolik, uh, tolik uh, nesouhlasím. Uh, paní Borton řekla, že vlastně se tady nerozlišuje mezi jednotlivými státy. Evropské bankovní úřady volají po větším dozoru nad trhem a ale to se týká vlastně systémově relevantních velkých institucí. Takže když se podíváte um, podrobněji, tak vidíte, že vlastně používáme diferencovaný, kalibrovaný přístup podle velikosti eh, tedy bank, podle toho, jestli mají systémový význam pro ten evropský finanční systém soustavu. Eh, co se týče dalších eh, otázek, vlastně strop strukturálních fondů, to je velice bolestná otázka. Debatuje se Eh, o tom máte pravdu, že vlastně eh, uvažuje, uvažujeme v rámci eh, politiky soudržnosti o tedy zavedení určitého stropu. Možná, že by někteří si se domnívají, že by to vyřešilo řadu problémů. Já si myslím, že ne. Třeba tedy Eh, se zamyslet na tu možností, o níž jste hovořil, tedy eh, převést některé nevyužité prostředky pro země, které ještě potřebují, eh, ale není možné do toho vdívat příliš mnoho důvěry nebo naděje. Já bych nechtěl stát ke konci vyjednávání finančního výhledu eh, do roku 2014, eh, že by se hovořilo eh, jenom o zemědělství. Samozřejmě zemědělství je třeba hájit, to je určitá strana budoucího rozpočtu, ale je potřeba hájit tedy výdaje do výzkumu a výdaje soudržnosti, politika přistěhovalectví, všechny ty politiky, které jsou podfinancovány. Nesouhlasím s paní Herkinovou, protože máme i problém vlastně uvolnění eh, trhů práce. Je nutné, aby trh práce se snažil, eh, se snažil eh, se snažil umožnit přístup mladým lidem a ne udržovat ten status quo. Takže to je výzva i pro členské státy. A ještě jedna věc, abych zareagoval na vyjádření pana Prepisona, který vlastně přišel s kontroverzními otázkami vždy jsem konfrontován s takovým eh, stereotypem, že každý vlastně eh, krouhá rozpočet a že my rosteme. 23 národních rozpočtů na rok 2012 eh, rostou v nominálních nominálně. 23 z 27 roste. V nominálních vlastně pojmech to není třeba mm, moc, není to vždycky totež jako inflace, ale vlastně je obtížné zastavit růst rozpočtu vzhledem k tomu, že jsou určitá vlastně už odsouhlasená práva. To též platí pro Velkou Británii a vím, že novin, nominálně váš rozpočet roste. O 2%, o, o 2% to bylo loni. A e, v roce 2011 ještě rostl mnohem více i přes e, rozšíření e, Evropské unie Eh, z 15 na 27 zemích, teď ještě přistupuje Chorvatsko, takže já bych byl proto, abychom vlastně vycházeli v našich argumentech ze spolehlivých správných statistik a z těch vyplývá, že je to opravdu těžké. Eh, nemohl jsem vlastně loni vyplatit více než 10 miliard euro Eh, z kohezních eh, fondů vlastně na, jsem vyhovět požadavkům z řady zemí, včetně eh, Řecka. Tam je více než miliarda nevyplacených prostředků pro ministra financí Řecka, více než 2 miliardy pro Španělsko, více než 2 miliardy pro Itálii, protože nebyl dostatek plateb. Ke konci finančního výhledu, když dostává k akumulaci, když dochází k akumulaci plateb, normálně to bývá naopak, eh, že, ve, eh, že ke konci toho období se ty platby eh, spíše narychlují, ale teď vlastně nemáme možnost vyplatit, co by bylo potřeba vyplatit zemím, které mají problémy. Řecko, Itálie, Španělsko. Nemluvím ani o Polsku, ale my teď takové potíže nemáme. Omlouvám se, že jsem asi nezareagoval na všechny otázky, ale souhlasím s panem Atui že ten rozpočet je malý, pouhých 0,2%, ale jak řekl kolega Hán, co se týče investic v mnoha oblastech, je to 20 až 30 investic, které vlastně jdou přes transfery eh, do těchto zemí a představuje to eh, více než 70 investic do zemědělství v Evropě, které jsou z tohoto federálního rozpočtu, skoro federální politika. 30 do výzkumu a vývoje, ale 93 je z národního rozpočtu, ale co se týče zemědělství, tam je to úplně naopak. Ten úměr 70 peněz jde z Bruselu a jenom 30 je kofinancováno na národní úrovni. Děkuji, pane komisaři, a děkuji oběma komisařům. Děkuji všem, kteří zůstali až do konce této debaty. na vrch evropské nomenklatury, kde bychom vše dali do souladu, budeme podporovat. Děkuji také zpravodajům a děkujeme také tlumočníkům. Doufám, že všichni eh, se nyní